Pane komisaři, to bylo přesně 14 minut 22 sekund. Slovo má pan Breda. Děkuji vám, pane předsedo. Pane kandidáte na komisaře, především vám blahopřeji k vaší kandidatuře. Myslím, že není pochyb o vašich kompetencích a o vašem evropském úsilí. Už jste prošel takovýmto slyšením před pěti lety a pracoval jste vynikajícím způsobem jako komise v regionální eh, záležitosti. Na základě našeho zasedání z minulého týdne mohu říci, že jste uvedl, eh, že jste eh, post, eh, mm, postupoval jako buldozer a bude zapotřebí postupovat takto eh, rozhodně. Slyšeli jsme hodně reakcí na vaši kandidátoru. Byl byste spíše komisařem sousedství než rozšíření? To je moje otázka. Bojí na to mohu odpovědět rychle. Můžete hned přejít k další otázce. Jsem zcela spokojen vaší odpovědi. To je v pořádku. To je dostatečně jasné, děkuji. Howitt. Howitt. My jsme se Uh, byl obtížný, bylo obtížné dostat výraz rozšíření do vašeho titulu, ale nikoli vyjednávání. Takže eh, jste prostě komisařem pro politiku sousedství a eh, rozšíření. Je to změna, kterou podporujete? Moje frakce nepřivítala prohlášení pana Junkra. Ovšem, když nebude rozšíření EU v příštích letech, jaká kritéria úspěchu, úspěšnosti evropské politiky rozšiřování se stanovíte? Dále no, ehm, v Rakousku je nízká podpora rozšiřování. Máte pocit, že to je známka toho, že tato únava s rozšiřování se dostala do Bruselu, anebo je to, eh, jde o to, že Brusel bere eh, ohled na veřejné mínění v členských státech. Dále, jak dlouho eh, stojíte, jak dlouho vám trvá, než něco vzdáte, než odejdete, a, nebo jak dlouho vydržíte stát ve frontě a na něco čekat? Mm, první otázce myslím, že tady není rozpor. Je jasné, že se musíme zaměřovat na vyjednávání o rozšíření. Jak už jsem řekl ve svém úvodu, je to o kvalitě, nikoli o rychlosti. Já mám dlouhé zkušenosti ve své um, kapacitě jako komisař pro regionální politiku. Je i v našem tedy zájemném zájmu mít připravené nové členské státy v naší rodině, kteří budou, které budou připraveni Mm, podat e, přihlášku a využít všech příležitostí, které vyplývají z strukturálních fondů a dodržování standardů a nařízení. Proto je oprávněné mít velice důkladná jednání s našimi partnery. Je to skutečně o dobře připraveném budoucím vstupu. Na tom budu pracovat. Co se týče veřejného mínění, tak skutečně je to tak, že musíme eh, v členských zemích řešit tento problém. Není to jenom o jednáním s našimi partnery o budoucím vstupu. Jde, to, jde také o, o to přesvědčit naše občany v členských zemích o výhodách budoucího rozšiřování i pro ně růst pracovní, místnosti, mí, pracovní místa v eh, členských zemích. Když se podíváte na to, kde jsou rostoucí trhy v Evropě, to je to na východě. Proto je obdůvodněné tam investovat. Mm, na závěr vás mohu ujistit, že jsem dostatečně trpělivý a že budu stát tedy čekat. Eh, nejsem Eh, ne, nepracuju jenom 8 hodin denně, jsem připraven eh, pracovat i přes víkend, abych dosáhl naše společné zájmy a cíle. Děkuji, pan Holt. Pan, máte ještě minutu, ano. Děkuji, co jste řekl, eh, že tam není rozpor, co se týče změny vašeho titulu. A eh, také, co jste řekl o vaší trpělivosti, když říkáte kvalita důležitější než rychlost, je to signál eh, tedy aspirujícím zemím, že tady je zpomalení toho procesu, chcete vyslat tento signál a vidíte, jaká nebezpečí tam hrozí, když to uděláte? Abychom se vyhnuli nějakému špatnému, nějakému nepochopení tak od, budu cestovat do těch zemích na začátku svého mandátu, abych ukázal, že jsme ochotni pokračovat ve velice obtížných, angažovaných, mm, udržitelných jednáních, které by nás měly přivést ke konečnému cíli, totiž vstupu našich eh, přátel v západní, na západním Balkáně. Matilda. Ehm, děkuji, pane předsedo. Mm, vítejte, pane Hán. Jako designovaný komisař pro politiku sousedství a mm, rozšíření, tak samozřejmě Turecko je v této kategorii. Jsem si jist, že pravidla budete aplikovat velice striktně. Musí být stabilizujícím faktorem v regionu. To je v současnosti tomu tak není. Je tam velké napětí mezi Tureckem a Izraelem, což je jediná stabilní země na Středním východě v tuto chvíli. Pane designovaný komisaři, jak vidíte roli Turecka na Středním východě? A mm, jak eh, je možné zlepšit vztahy mezi Tureckem a Izraelem? Já řeknu velice obecně, je důležité, aby Turecko jako důležitý partner pro Evropu byl takto vnímáno a musíme mít zájem na tom, abychom naše vztahy s Tureckem dále prohlubovali, zlepšovali. A na tomto, téma, na tomto tématu budeme, budu pracovat, budu se tím velice intenzivně zabývat. Samozřejmě máme také zájem v našem bezprostředním sousedství, eh, aby tam byla stabilní mírová situace, což znamená i vztah našich sousedů mezi sebou. Pokud to je nutné, tak já osobně jsem připraven, ale také eh, vysoká představitelka eh, zcela jistě je připravena být k dispozici s, toho, eh, s cílem zajistit zlepšení vztahů mezi Izraelem a Tureckem. Děkuji. Jedna z, eh, jedno z kritérií pro rozšíření je respektování a ochrana menšin v kandidátských zemích. Pan designovaný komisaři, jak byste hodnotil současnou situaci eh, židovské a křesťanské eh, komunity v Turecku. A vidíte eh, potřebu tedy eh, nějakých ehm, upozornění pro turecké orgány, například v nedávné krize, krizi v Gaze, tam došlo k velice ehm, žádoucímu vývoji s těmito komunikami. To je jeden problém, který máme s Tureckem a vstupní jednání by měly zase se rozjet a proto ale je nutné, aby odpovědné osoby v Turecku nejenom pro, eh, jak si učinili pokrok, ale aby také prokázali, že práva menšin berou vážně. Děkuji, pane předsedo. Pane designovaný komisaře, pane Hahn. Vy budete mít tři šéfy, paní Morgarini, pan Timmermans a pan Juncker. Jak tedy budete fungovat v této nové struktuře komise, protože vy jste byl ve staré, té stávající komisi a bude vám paní Mogherini dávat nějaké pokyny, jak to bude interně fungovat. Druhá otázka. Ehm, slovy mm, pana předsedy Junkra nebude rozšíření. Tedy je to jak si prohlášení bez podstaty, no znamená to něco, protože pokud e, země je připravena, měla by vstoup, mít možnost se připojit. Mm, poslední připomínka moje frakce ALDE byla proti ruské agresi na Ukrajině. Nyní Eh, Ukrajina musí mít plán pro demokracii, právní stát, ekonomické přežití. Prosím, dejte mi, jaký je, jaký, jaký je váš takový jakýsi maršálův plán pro Ukrajinu. Já jsem se chtěla zeptat, jestli mám e, minutu a půl, minutu nebo minutu a půl na to, abych vysvětlil budoucnost Ukrajiny. Ohledně spolupráce, nemyslím, že nemám obavy, že by to nefungovalo. Ve stávající komisi jsme Eh, zváni, nebo jsme mm, jaksi mm, eh, jak si je, vyžad, je vyžadováno, abychom spolupracovali. Já nevidím žádné nové překážky v tomto směru. To, že máme místo předsedu, který se zabývá nějakým semantickým klastrem, eh, indikuje nové hlavní cíle Junkrovy komise. V tom, mm, zase to eh, rozšíření no nerozšíření, tady jsem svůj názor vysvětlil. Jede o mm, důkladná jednání. My jsme právě začali vyjednávat v letošním roce se Srbskem loni s Černou horou, když se podíváte na průměrné trvání těch jednání, tak mm, nelze očekávat, že budeme že to brzo uzavřeme. Nejde tedy o to, že bychom měli nějakou lhůtu. Jde o to, aby všechno bylo dobře dohodnuté a to pro mě znamená i zlepšení e, fungování, například v oblasti lidských práv, transparentnosti, nezávislosti justičního systému a tak dále. Vidíte, že jsem přetáhl. Možná eh, čas, možná budeme mít jinou možnost projednat Ukrajinu. S radostí budu k dispozici. Děkuji. Pak bych jen opakoval svou otázku o Ukrajině a počkám si na vaši odpověď. Myslím, že je i v tomto případě důležité úzce spolupracovat nejen v politické oblasti, ale pomáhat Ukrajině eh, v tom, jak bude řízena, eh, aby implementovala všechny patřičné reformy. Nejedná se jen o peníze, jde také o pomoc jako takovou. Já to vidím tak, že nejen Evropský parlament, ale i národní parlamenty některé by chtěly takovýmto způsobem pomáhat Ukrajině například v oblasti decentralizace, regionalizace to jsou věci, které je zapotřebí řešit na Ukrajině. Jedná se také o stabilizaci občanské společnosti a samozřejmě jde také o rekonstrukci východní Ukrajiny, kde nepochybně budeme využívat příležitostí a nástrojů, které nejsou jen finančního charakteru. Frau Lösing. Pani Lösing. Herr Hahn. Budoucí politice sousedství, především eh, ve Středomoří a Severní Africe. Ehm, vzhledem k tomu, že v minulosti partnerství k asociační dohody především eh, znamenalo vracení uprchlíků, zajištění hranice, ehm, velice problematické v souvislosti s Libí a také mm, volný obchod – Mm, jednak to byly šance pro místní elity, ale především to znamenalo obrovské problémy a bída pro mm, obyvatelstvo. Jak konkrétně chcete tyto procesy v budoucnu eh, s pomocí politiky sousedství tedy eh, zvrátit a jaké, eh, mm, jaké jsou priority sociálně spravedlivé a udržitelné politiky sousedství pro vás? Ehm, já si myslím, že je důležité si připomenout, že eh, nemáme přístup one size fits all pro každou, naopak pro každou jednotlivou zemi eh, musíme hledat individuální přístup, který by odpovídal úrovni mm, pokroku a přijímat příslušná opatření. Když se podíváte na Tunisko a Maroko, tak tam jsou, dosáhli pokroku na druhé straně Libie, nebo eh, kde máme tedy především eh, hlavní úkol zajistit bezpečí pro eh, občany z té země. A pak v dalším kroku zajistit, aby tam fungovaly základní věci, aby lidé mohli žít v bezpečí, pracovat v bezpečí. Takže musíme řeši, věci řešit individuálně. Ve všech těchto zemích musíme zajistit, aby lidská práva byla dodržována. To je základní mm, věc a e, zkušenosti ukazují, že když lidé žijí ve svobodě, beze, mohou žít beze strachu, ve svobodě, pak také dosáhnout, no, dosáhnou mnohem víc. Mnohem e, víc toho dosáhnout i v ekonomickém smyslu. A tímto směrem musí jít naše práce, tedy zajištění základních práv a současně pomoci rozvoji těchto zemích také ekonomicky, aby mohly být um, samostatnější. Velice konkrétní otázka. Krizi eh, v Syrii je um, zemích, kam eh, lidé utíkají jako Turecko nebo Libanon. Dochází tam tedy k porušení mezinárodního humanitárního práva a e, je jim e, přidělen právní status, přístup e, k základním věcem jako školy pro děti a podobně. Co uděláte pro to, aby přes, aby přes politiku sousedství, tedy delegaci EU, bylo zajištěno lepší řešení těchto, těchto situací? Samozřejmě eh, podstatné je tyto ozbrojené konflikty eh, vyřešit, protože jinak jsme konf- konfrontováni s obrovským přílivem uprchlíků v roce 2014. Máme více uprchlíků než v roce 1945. Takže celosvětově máme situaci, eh, kde nikdy v historii nebylo tolik uprchlíků a s tímto tento problém musíme řešit. My musíme těm uprchlíkům zajistit základní infrastrukturu. Právě před tím, než začne zima, která i v těchto zemích může být značná, jde to zajistit jim ubytování. Příštím v eh, dalším kroku také například pro děti možnost navštěvovat školu aby mm, nebylo přerušeno jejich vzdělávání. Ehm, to ovšem souvisí, eh, vše, všechno souvisí se vším. Bez udržitelného řešení politických konfliktů eh, ten problém uprchlíků ve všech těch tragických souvislostech nikdy nebudeme schopni stoprocentně vyřešit. Meserič, děkuji vám, pane Háne, eh, za Eh, vaší prezentaci. Jsem rád, že jste vyjasnil, eh, že eh, politika sousedství bývá tím východním směrem. Nikdo nemohl předpokládat, k jak obrovské krizi dojde v předešlých letech. Politika východního sousedství je v nejlepším případě polovičním úspěchem, nevím, zda souhlasíte ale polovina těchto zemí, se kterými jsme měli eh, rozumně eh, dobré vztahy, je nyní okupována. To si myslím, že není do, příliš dobrá perspektiva. Myslíte si, že by bylo eh, vhodné nově zvážit východní partnerství, kdo by se měl účastnit, tak by mělo vypadat? Viděli jsme diferenciaci a flexibilitu a jsme rádi, že ji u vás vidíme. Můžete nám eh, říct, jak budete využívat princip více za víc a také jak budete využívat princip méně za méně, protože to je také velice zásadní mm, princip. Ano, myslím, že oba dva dotazy spolu souvisí. Podíváte-li se na dopis eh, s mou misí, která mi byla sdělena, předsedou komise, tak po roce eh, od nástupu do úřadu bych měl přijít eh, před vás a měli bychom hovořit o reformě politiky sousedství. A tam jde právě o odpovědi na vaše úvahy, neboli jak využívat principy více za více a méně za méně. V minulosti, myslím, že jsme pravděpodobně příliš kladli důraz na princip více za více. Ale stejně tak je oprávněné podívat se na ty příležitosti, které nám nabízí ten druhý princip, ne tedy abychom měli přímo sankce, ale abychom adekvátním způsobem využívali principu méně za méně. Naším hlavním zájmem je pomáhat těmto státům, asistovat jim, ale je na nich, na jejich národech, na jejich obyvatelstvu, aby učinili své svrchované rozhodnutí ohledně budoucnosti. A viděli jsme, že každá země se rozhoduje sama a to je zapotřebí respektovat. Lord Dartmouth. Lord Dartmouth. Děkuji vám, pane předsedo. Mám dotazy ohledně Turecka. Vy jste uvedl ve vašem písemném prohlášení, že klíčem je zlepšení eh, situace v soudnictví a eh, tedy v nezávislém soudnictví. Myslíte si, že Turecko má nezávislé soudnictví? A za druhé, v kontextu Turecka chtěl bych připomenout a kolegům také, že předvstupní asistence Turecku v současné době dále běží, je to téměř 1 miliard, 1 miliard euro ročně a podobné částky se uvolňují až do roku 2020. V Turecku je více uvězněných e, novinářů než v Číně nebo v Iránu. Souhlasíte s tím, že předvstupní pomoc by měla být pozastavena, dokud tito novinaři nebudou propuštěni a pokud nejsme připraveni. A souhlasíte se mnou, že předvstupní pomoc je jediný nástroj, který můžete ovlivňovat tureckou vládu. Všechna tato opatření eh, se zakládají na našich eh, nařízeních, na našich eh, pravidlech. Jakmile je zde nějaká země člena toho přestupního programu, tak je dostupné předvstupní financování pro tento stát a my musíme uvažovat o tom, k tomu, jak dochází k určitému druhu vývoje, eh, k vývoji, který jde eh, proti našim principům a našemu eh, chápání. Musím říct ale, že někdy jsou věci poměrně komplexní a musíme je důkladně proskoumat a najít vhodné odpovědi, které na jedné straně dosáhnout toho, co vy opravněně kritizujete, protože je nepřijatelné. Je nepřijatelné, aby kdokoliv byl uvězněn z důvodů souvisejících se svobodou projevu. A můžete být ujištěn, že se tímto budu nepochybně zabývat ve vyjednávání a v diskuzích s Tureckem. A to proto, abych nalezl řešení. To je věc, která nemůže být přijímána námi. A musíme na to najít vhodné odpovědi. Ale s veškerým respektem já nechápu, jak eh, turecká vláda bude vůbec bát na to, co vy říkáte. Eh, jak to bylo za vašeho předchůdce? Jediné, eh, co by se dalo dělat, je alespoň snížení toho předstupního financování. Na to poukázat. A pan Juncker řekl, že nemá pět let dojít k dalšímu rozšíření. A naši voliči v našem volebním vodě velice těžko chápou, proč tyto miliardy jsou uh, Eh, uděleny na předstupní fondy, když v té době nikdo nebude vstupovat. Ano, přesně tak, protože Turecko nebude dostávat 14 miliard. To je ta celková částka, celkový rozpočet pro e, země, protože to je 1,7 miliard eh, pro e, všechny tyto státy. Ale ještě jednou, musíme se tímto zabývat, musíme o tom diskutovat s tureckými kolegy. Je to věc, kterou nemůžeme přijmout. A pokud reakce nebudou uspokojivé, musíme se zamyslet nad tím, jak odpovíme. Pan Epide- Epitideos. Děkuji vám, pane předsedo. Jak už zaznělo, předseda komise Juncker prohlásil, že nedojde v následujících pěti letech k rozšíření podle něj. Nehledě na to, diskuze s kandidátskými státy budou pokračovat. Jednou z těchto kandidátských zemí je FIROM. Víte, že postup o e, přistoupení této země e, se zastavil v důsledku reakce řecké vlády. Řecká vláda Vláda e, republiky Firom totiž využívá název Makedonie Neschodla se v tomto s Řeckem a to je pro nás velice důležitá věc, protože Makedonie se jmenuje i velice významný region na severu Řecka. Nehledě na tento problém se jménem, tedy Firom, nerespektovala standardy kodaňské eh, nutné k přistoupení. Jak vy se k tomu chcete postavit? aby se dosáhlo takového řešení, které bude ve prospěch Evropy. Předseda přerušuje. Prosím, pane komisaři. Váš čas vypršel. Stejně váš čas vypršel. Já. Herr äh, Pane poslanče, Eh, bývalá Jugoslávská republika Makedonie. To je známé téma a určitě bude patřit eh, k velkým výzvám v příštích letech. Eh, protože v žádném případě není uspokojivé, že tato země už od roku 2005 má statut kandidáta, ale zatím nebylo možné zahájit přístupová jednání. To má samozřejmě vliv na náladu mezi obyvatelstvem a také reformní úsilí v této zemi poněkud ochablo. To je vývoj ne zrovna uspokojivý a mně velice záleží na tom, abychom se snažili v příštích letech najít řešení, které nebude snadné, to chápeme, ale v zájmu obyvatelstva je nutné, takže tak, abychom mohli zahájit předstupní jednání. Děkuji za odpověď, ale já nechápu, proč eh, předseda chtěl zabránit tomu, abyste nemohl takto odpovědět. Paní Valenciano, děkuji vám, pane předsedo. Pane Háne, já budu zdůrazňovat jižní sousedství, sousedství ve Středomoří. Určitě si vzpomenete, že od arabského jara Evropská unie se e, konkrétněji i integrovanější zaměřila na lidská práva. A to je zapeklitá otázka. Jak chcete přejít od slov k činům, u ochrany lidských práv, protože situace je velice komplikovaná, stále se vyvíjí. A jak jste také uvedl, každá země má své vlastní podmínky, je svůj, má svůj vlastní eh, svět. Jak chcete využívat princip více za více, zejména tam, kde se jedná o lidská práva? Lidská práva budou součástí vaší strategie, eh, pokud budete jmenován potvrzen. Skutečně si myslíte, že lidská práva jsou součástí zahraniční politiky EU? politik. Lidská práva, řekl bych, patří k politice Evropské unie. To jsou naše základní pilíře v článku dvě Lisabonské smlouvy. Tam je to řečeno velice jasně. A naším úkolem je eh, využívat toho a používat to jak ve vnitřních, tak v zahraničních událostech. Chtěl bych říci další otázku, že důležitým opatřením je posilování občanské společnosti. A to znamená, že postupně tedy lidským právům, eh, svobodě názoru, transparentnosti a tak dále eh, pomáhat na světlo. V minulosti, na rozdíl od jiných globálních hráčů, se eh, také musíme zabývat eh, efekty sociálních médií a mm, televizních a dalších sdělovacích prostředků, Zatím jsme se tomu příliš nevěnovali. My musíme vyčerpat všechny možnosti, jak zajistit dodržování lidských práv a e, určitě tu a tam je třeba se zamyslet nad e, strategií a možná e, sáhnout k novým možnostem. Sí, estoy completamente de acuerdo con usted en cuanto al reforzamiento de las... Já souhlasím. Hovoříte o tom, že se má posílit občanská společnost. V mnoha zemích tu jsou určité omezení svobody, takže nehledě na ta prohlášení a úvahy, Podívejme se dál. Máte nějaký plán, přímý plán financování těch, kdo hájí lidská práva? A tím, že se vytvoří konkrétní podpůrné strategie pro tyto, kdo hájí lidská práva? Protože v mnoha zemích bývalého arabského jara se nyní nachází v zoufalé situaci. Um. Ano, jistě. Um my <clears throat> samozřejmě máme připravené strategie pokud se nám podaří identifikovat vhodné partnery, tak spolu s nimi potom spolupracovat na tom, aby vzniklo cosi trvalého. Velký pokrok je v tom, že studenti z těchto zemí se mohou účastnit programu Erasmus, mohou se dostat do Evropy, zde žít a studovat a seznámit se přímo v terénu s evropskými hodnotami a zkušeností a samozřejmě to nebezpečí od livu mozku tady je, ale si eh, vezmete, jak začalo arabské jaro, tak to bylo tím, že se tam upálil eh, mladý vzdělaný člověk, pro kterého nebylo uplatnění. Takže hm, to znamená, eh, že třeba hm, pomáhat také ekonomické aktivitě v těchto zemích, tak aby ti, kteří mají vzdělání, se tam mohli uplatnit a nehledali uplatnění jinde. Prostě je třeba, aby tam měli perspektivu. Eh, to je třeba vidět v souvislostech. Thank you, Chair. Uh, Commissioner Desig. Děkuji, eh, pane předsedo. Pane designovaný komisaři, my eh, v sousedství vidíme nebývalé bezpečnostní hrozby. Co je eh, rozhodnutí nebo jaké mise eh, by tedy měla naše bezpečnostní eh, a zahraniční politika sehrávat tady? Má politika rozšíření nějakou roli v tomto procesu? Eh, přispívat eh, nějakými incentivami nebo podobně. Tak eh, to je otázka, která by se hodila spíše paní Mogherini. Samozřejmě, pokud jde o politiku sousedství, my se budeme snažit co nejvíce využít také nástroje politiky sousedství, které souvisí s bezpečnostními otázkami, s bezpečnostní problematikou. Ovšem eh, toto je třeba více rozvinout. Já nemohu vyloučit, že bychom snad našli společnou řeč a že bychom společně podporovali jiné nebo rozlišné eh, nástroje, eh, které by se potom daly ještě doplňkově použít. Mě by zajímalo, jak chcete zajistit to, aby společná politika a e, dohody o přidružení a spolupráci, aby byly hladce, e, hladce tedy e, plněny a bez narušování. To se týká třeba i zemí, jako je Gruzie a podobně. No tak já e, neumím předpovídat budoucnost, e, kdybych uměl, to bych zde asi nebyl, ale my samozřejmě se budeme snažit e, plnit dohody, které máme uzavřené s partnery. No a pak se uvidí, jaké z toho budeme vyvozovat důsledky. Nicméně principiálně já Věřím, že tato, tyto dohody byly vyjednávány dlouhou dobu a důkladně a e, patří k tomu také nezbytné reformy. Já tady v současnosti nepochybuji o tom, že bychom snad e, nebyli schopni naplňovat e, tyto dohody. Eh, možná, eh, že eh, vy máte na mysli určitou, určité politické vlivy, ale to je něco jiného. Já vás mohu ujistit o tom, že Unie bude trvat na tom, aby se dohody plnily tak, jak byly vyjednány a dohodnuty. Děkuji, pane předsedo. Pane Hane, já bych se vrátil k dohodě o partnerství s Ukrajinou a e, zejména k okolnostem, které vedly k odložení podpisu. To mám tři otázky. Za prvé, můžete potvrdit, že Evropská komise v budoucnu e, bude informovat e, Evropský parlament obvyklými způsoby a nikoli přes tisk. Za druhé, můžete zajistit, aby budoucí zákonodárné návrhy eh, v návrzích eh, komise obsahovaly také eh, základní podmínky z oblasti lidských práv. A za třetí, to, jak se to odehrává kolem strategického, strategické dohody s Ukrajinou, to svědčí o eh, jakési, jakémsi nedostatku strategie. Eh, jak to bude do budoucna? No, tak eh, především průběh událostí ten nám radost nedělá, nicméně ukazuje se, že šlo o účinné opatření a o to, že poměrně rychle se nám podařilo docílit klidu zbraní. Předpokládám, že takovýto postup se nestane obvyklým postupem, eh, poněvadž jsou součástí toho i změny, které si nepřejeme bereme to za výjimečnou situaci. A mimořádná situace si vyžádala, vyžádala mimořádná opatření. A možná, že ta informační strategie nebyla úplně zvládnuta. A té druhé otázce, eh, tak na to se musím eh, zaměřit. Tady jsem se tím ještě nezabýval, takže by se k tomu nerád eh, vyjádřoval. A ta třetí otázka, co to prosím bylo? Poučení z obtížné strategické situace. <clears throat> No, já bych řekl, že s výjimkou toho pozastavení podpisu, si nejsem eh, vědom žádných eh, výrazných nebo podstatných okolností, které by svědčily o tom, že jsme ustoupili od důležité strategie. Jde o proces, který trval několik let, dospěli jsme k dohodě a předpokládám, že pozitivní vlivy této dohody se už za několik málo let pozitivně projeví. Konec konců jde eh, také o intenzivnější obchodní eh, vztahy, eh, což potom znamená, že ty naše hodnoty jako bezpečnost a svoboda potom budou lépe zajišťovány i v zemích sousedství. Pane designovaný komisaři, Nejprve vám eh, chci popřát hodně štěstí ve vaší nejobtížnější práci v oblasti sousedství, tedy dostat se z ohnivého kruhu do zpátky mezi, do, do přátelského kroužku. Takže co eh, plánujete v oblasti energetické nezávislosti, um, nezávislosti um, co se týče plynu, aby Ukrajina měla možnost si zvolit a měla možnost implementovat bez externích eh, tlaků svoji asociační dohodu a dále mm, nezávislost eh, na dodávkách plynu, která by umožnila suverenitu eh, v politiky sousedství EU jako takové, aniž by byla omezována vidír a ovlivňována vydíráním ze strany Ruska. Děkuji. Především již ve své stávající kapacitě jako komisař pro regionální politiku jsem již um, vypracoval nové mm, regulace ohledně zvyšování energetické účinnosti většího podílu obnovitelných energií, což by mělo zvýšit nezávislost Evropy na externích energetických zdrojích. To již bylo součástí mé práce ve stávajícím portfoliu. Obecně se domnívám, že energetika by ne, energie by neměla být politickou zbraní a proto eh, nebo na druhou stranu si musíme přiznat, že naše poptávka po energiích je asi nejzranit, nás činí asi nejzranitelnější, eh, jaksi nej, eh, nejzranitelnější stránka Evropy. Proto musíme diverzifikovat zdroje energií a e, zajistit také různé typy energií. A to je věc, která by nám měla být vodítkem, e, i co se týče nových dodavatelských řetězců a podobně. V tomto smyslu e, Connecting Europe, nový nástroj, který hraje významnou roli nejenom v Unii samotné, ale také při napojení na e, oblasti mimo EU. Pokud se to bude týkat Ukrajiny, tak Ukrajina e, bude ovlivněna stejným způsobem. My již jsme e, přispěli k větší nezávislosti Ukrajiny, již jsme e, Mm, zajistili určité obrácené toky eh, energií. Ovšem na druhou stranu musí k tomu přispět i Ukrajinci samotní, protože trh energií na Ukrajině by umožnil, eh, by mohl být transparentnější i pro jejich přátele v Evropě. To je tedy věc, kterou musíme řešit eh, z mnoha stran. Děkuji, děkuji pane předsedo, pane komisaři. Mám dvě eh, poznámky a dvě otázky. Především vaše zkušenosti jako komisař pro regionální politiku eh, vám umožní implementovat princip evropské solidarity pro země procesu rozšiřování a sousedství. Za druhé, vzhledem k jasným omezením budoucích vstupů bude obtížné prokazovat atraktivitu evropského modelu těm zemím, které eh, na nás, se na nás dívají jako na příklad hodný následování. Bosna a Hercegovina, to jste ne- zmínil ve svém úvodním projevu. Mě by zajímalo, jak si představujete vývoj po e, říjnových volbách a jak chcete e, pomoci jak se nám pomoci zajištění ústavních práv těchto zranitelných osob. Co se týče Ukrajiny, jak vidíte návrh prezidenta Perošenka na decentralizaci některých částí regionu Doněcka a Mudenska, jak zajistíte větší integraci, lepší integraci ukrajinského teritoria do ústavního pořádku? Děkuji, začím, začnu těma posledníma otázkama. Myslím, že to je vynikající návrh decentralizace z principu je vždy dobrá. Obvykle slibuje, je obvykle to slibný, úspěšný přístup, jde o jaksi pocit vlastnictví regionu, samotného zajištění etnických mm, otázek a podobně. V principu by to mohlo přispět k, i k vyřešení stávajícího konfliktu. Bosna a Hercegovina po volbách 12.10. Eh, platí to, co už jsem řekl v jedné ze svých prvních odpovědí. I tam budu odcestuju, vstoupím do kontaktu s klíčovými hráči v zemi a identifikujeme možnosti. Samozřejmě dosavadní pokrok byl malý, obecně bychom měli mm, přejít mm, jaksi k log- bruselské logice, pokud, bychom, pokud máme překonat určitou patovou situaci v dané zemi. Ale je nutné akceptovat situaci, jaká je v Bosně a Hercegovině. Děkuji, pane eh, předsedo. Dobré odpoledne, pane komisaři. Předcházející eh, komise kapitoly 23 a 24 eh, udělala jaksi jádro procesu rozšiřování. Budete pokračovat tímto směrem? A za druhé, nástroj mm, evropského sousedství. Bylo hezké si přečíst, že budete vést strategický dialog s Evropským parlamentem a také jste zmínil jasnou vazbu mezi diskuzí v politických otázkách a poskytování finanční pomoci. Moje otázka, myslíte si, že výsledek těchto diskusí by se mohly odrazit v prioritách komise pro poskytování pomoci? Děkuji vám a přeji hodně úspěchů. Děkuji vám. Um, za... Já jsem přesvědčen, že výsledek našich společných úvah povede k velice konkrétním krokům v regionu samotném a pokud mohu navázat na zkušenosti, které jsem již získal jako komisař pro regionální politiku, um, implementaci konkrétních projektů, tak eh, koncentrace na budoucnost by mohla, měla ehm, zavést tedy vaz, vytvoření vazeb na, i na země západního Balkánu, nejenom slovy, ale i Čína. Například, když mluvíme o dopravních spojeních, o energetice, energetických spojeních, dodávkách energií, toto mm, jsou věci, kde se domnívám, že bychom měli, mohli inteligentním způsobem spojit naše cíle s poskytnutím poskytováním nutných finančních zdrojů a vytvořit konkrétní výsledky, které budou hmatatelné pro občany regionu. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, pane kandidáte na komisaře, tak vám přeji všechno nejlepší. Evropský parlament doporučuje opakovaně, aby ty země, které chtějí kandidovat do EU, aby byly transparentnější ohledně komunistické eh, historie a eh, aby bylo jasně o jejich evropské budoucnosti. Podporujete doporučení Evropského parlamentu ohledně usmíření s dějinami na základě transparentnosti otevření archivů bývalé eh, komunistické bezpečnosti, včetně toho, aby Srbsko poskytlo eh, tako, takovýto přístup. Tyto archívy obsahují informace o závažném porušování lidských práv a jsou součástí našeho evropského dědictví. Jaké je vaše, eh, je vaše pozice ohledně lustrace, eh, která by měla zabránit tomu, aby eh, dřívější exponenti se nedostali na vysoká místa politická či jinak významná ve státě? A otevření eh, archivu KGB je další otázka. Chápu vaše stanovisko, chápu stanovisko Evropského parlamentu a eh, nepochybně to začlením do našich jednání. Ale ještě jednou bych rád zdůraznil, že musíme předejít jakému jakékoliv selektivní spravedlnosti. Je zapotřebí mít eh, transparentní eh, zacházení s každým a je zapotřebí se aby se každý vypořádal se svou minulostí. A myslím, že toto je oprávněný komentář, oprávněný eh, oprávněné doporučení a musíme s ním eh, zabývat. Děkuji, pane Dane, eh, Hane. Mám otázku k situaci eh, v Srbsku. Před několika měsíci byly zdůrazněny zazněna potřeba hospodářských reform, právního státu, včetně boje proti korupce včetně reformy státní zprávy a dále eh, angažma s cílem normalizovat vztahy s Kosovem a vůbec eh, šířit mír v regionu. Toto řekl tedy pan File. Zhodujete eh, si s tím? Srbsko v posledních měsících prokázalo výraznou aktivitu a angažovanost. Nová vláda mm, možná eh, byla trošku překvapena situací, ale v podstatě se eh, do toho procesu pustila v, s velkou energií. Já doufám a vlastně všichni doufáme, že jakmile dojde eh, v Kosovu k nástupu nové vlády do úřadu bude možné eh, znovu obnovit dialog na politické úrovni, přičemž na technické úrovni, tedy na úrovni státní zprávy, eh, ty debaty pokračovaly dál, ale samozřejmě eh, politická podpora nemůže absentovat dlouho. Proto tedy je důležité zahrnutí kapitoly 35. Toto je konkrétní příklad toho, proč naše přístupová jednání potřebují určitý čas, než se podaří věci uvést do praxe. Nejde tedy jenom o to, aby se e, změnil zákon a podobně, ale v podstatě je třeba mít tedy určité údaje, které dokazují, že se dosahuje pokroku. pokroku. Ale myslím, že v Srbsku eh, můžeme být celkem eh, klidní. Děkuji, pane designovaný komisaři. Já mám několik otázek týkající se Srbska. Oproti jiným Eh, kandidátským zemím eh, Srbsko nepřijalo opatření proti Rusku. A jak eh, se představujete, že byste přesvědčili vedení země, aby se připojilo v podobných situacích? Budete také usměrňovat dialog mezi Srbskem a Kosovem. Máte určitou strategii vůči Kosovu, také musím říci, že pět eh, členských zemí stále Kosovo neuznávají. A také eh, mediace eh, s, mezi, s Bosnou a Hercegovinou. Budete zde nějakým způsobem působit nebo hm, k tomu zaujmete jiný přístup? Ta okolnost, že Srbsko se nepřipojilo k pozici Evropské unie. To je jistě téma, o kterém je třeba dále diskutovat. To je další ukázka toho, že eh, věci potřebují svůj čas a že k trvalým výsledkům nelze dospět ze dne na den. Srbská vláda si také musí věci rozmýšlet a pokud se pokračovat směrem k vstupu do Unie, eh, musí vysílat eh, signály kandidátské země. No a eh, to ukazuje také, že je dáno hlavně postupem kandidátské země, jak rychle se bude přibližovat členství. Co se týče Kosova, zde vidíme určitou dynamiku, která se nemůže zastavit před tou pětící zemí, které Kosovo dosud neuznali. Já si myslím, že tady dochází k určitému pohybu a i toto eh, bude předmětem práce vysoké představitelky a také mé maličkosti, abychom tento dosávadní neuspokojivý stav změnili. A co se týče Bosny a Hercegoviny, tady musím jednoznačně říci, že mám velký zájem na tom, abych se zde angažoval, poněvadž eh, současný nepokrok, který trvá už několik let, mnoho let, opravdu eh, není nijak zvlášť eh, žádoucí. A nyní po vstupu Chorvatska, po angažma Srbska, eh, s posilováním myšlenky regionální spolupráce v oblastech eh, dopravy, energety a podobně, tak tady už eh, vznikají fakta, která bude třeba reflektovat také na politické úrovni a i zde bude třeba dospět k určitému zlepšení uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Pane kandidáte na komisaře, množství obav, které zde jsou, mě vedou k tomu, že možná zapomínáme na jich. V posledních čtyřech letech se o 20% snížilo financování směrem na jich. To jsou údaje, které známe. Podle Lisabonského procesu a partnerství pro um, Středomoří vidíme, že je zde oslabení oproti původnímu záměru. Máte na mysli nějakou iniciativu, uh, která by zase nás vedla směrem na jejich první investoři? Nyní, kdo uh, investují do jihu, jsou země BRIC a jsou to Číňané, jak víte. Uh, z geostrategického, politického pohledu, imigračního pohledu se díváme na jejich a měli bychom také mít nějakou iniciativu. Myslíte na, na nějaké vyvážení mezi eh, východem a jihem v naší eh, pozornosti? Eh, protože právě jich středomoří nyní velice trpí. Chtěl bych Především ty eh, v sále i ty možná nás poslouchají zvenku. Eh, chtěl bych je všechny ujistit, že to není tak, že bychom se soustředili pouze na východ. Eh, my sledujeme vše, co nás co se nás týká. A ta otázka pana Bredy, jestli tedy Eh, se dívám jak na východ, tak na jich, tak samozřejmě. Všechno, co se týká sousedství Evropy, si zaslouží naši neoslabenou a nerozdělenou pozornost. Když si podíváme třeba na ty proudy uprchlíků, Eh, také ovšem na ty země musíme se dívat jako na ekonomický potenciál, potenciál pro zaměstnanost a tak dále. Také nás musí zajímat otázka lidských práv, eh, důstojného života. I toto musíme sledovat, eh, jak se to dále vyvíjí v těchto zemích. Ale jak jsem řekl, <clears throat> řídit se musíme především bezprostředními evropskými zájmy a to znamená že eh, tady eh, ta horká půda na našem sousedství by se měla časem eh, proměnit v příjemné sousedství, ve kterém se nám podařilo, tedy do budoucna doufujeme, podaří uhasit požáry a to bude určitě důležité, důležitým prvkem do budoucna. Pane kandidát na komisaře, chci se tam na Turecko. Zablokování eh, kapitol o přistoupení ohledně také neimplementace ankarského protokolu vedla komisaře Fileho, vaše předchůdce, aby v roce 2012 se pustil do pozitivní agendy, aby se doplnilo takto vyjednávání. Ráda bych slyšela váš názor na výsledek této pozitivní agendy a jak chcete Turecko přivést k tomu, aby plnilo eh, kritéria předvstupní. Jste pro otevření nového, nových vyjednávacích kapitol a plně využívat pák, které má EU a které se zásadně snížily v posledních letech. Poslední otázka se týká organizační struktury DG pro rozšíření. Uh, je tu eh, skupina eh, Regi, která se zabývá Kyprem a Tureckem. Jak, eh, jak se chcete zaměřit na znovu sjednocení nebo otázku znovu sjednocení Kypru? Paní Piri. Na vaši první otázku bych mohl odpovědět, že postup pana komisaře Fileho byl správný. Jistě není, Nemůžeme být spokojeni s dosavadním pokrokem, nicméně plně sdílím tento postoj. Je to správný postoj, na kterém je zapotřebí dál pracovat. A opět je na tureckých orgánech, aby eh, učinili krok. Naše podmínky jsou velice konkrétní, máme také velice konkrétní dohody, je tu ankarský protokol a dokud nebudou splněny tyto podmínky, je tu nepochybně překážka pro otevření nových kapitol. Právě jsem se sešel s novým ministrem pro evropské záležitosti, který eh, prezentoval předtím strategický dokument o znovu nastartování vyjednávání s Evropskou unii. Musíme se na to podívat, um, analyzovat to, ale opět uh, jedná se o konkrétní činy, které musí na sebe vzít Turecko, aby bylo důvěryhodné určitým způsobem a musí to prokázat uh, v průběhu určitého časového intervalu. Takže toto jsou prvky, které je zapotřebí splnit, aby se otevřely nové příležitosti a mohlo se začít vyjednávat o dosud neotevřených kapitolách. Co se týče nové struktury, na to je zapotřebí se podívat. Převedení eh, této pracovní skupiny do DG Regio je samozřejmě eh, inspirována tím, eh, že se jedná velice konkrétní projekt a DG Regio má kapacitu, poznatky, zkušenosti o tom, jak se zabývat konkrétně implementací na místě. A opět, toto může a bude Může to být eh, také příležitostí k užší spoluprací mezi oběma částmi a že povede, doufejme, ke sjednocení ostrova. Mr. Khan. Pane Háne, vyvolává nás obavy v, eh, velice křehká situace v pásmu Gazy a zoufalá humanitární situace. Za prvé, jak chcete využít páku Evropské unie oproti eh, Izraeli, jak chcete zajistit, aby EU, její finanční podpora v Palestině, bude využita plně pro, ve prospěch palestinského eh, eh, lidu, jak chcete blokovat situaci v Gáze za třetí Evropská unie, co si myslí o možnosti vytvoření humanitárního koridoru z Kypru do Rafi? To je celá řada otázek, které bych spíše eh, zaměřil na paní Mogherini, ale my musíme v tomto být koordinovaní, protože to jsou velice citlivé a politické otázky a já to chápu tak, například konkrétně v tomto případě, že, že abychom mohli pomáhat našimi nástroji, na to máme politiku sousedství, a zaměřit se musíme na to, jak zlepšit situaci, jak můžeme přispět k usmíření a vyřešení situace. Konkrétně, co se týče koridoru, musíme podle mne udělat všechno, abychom zaručili že e, lidem přímo v Gáze bude odevzdáno to, co je zapotřebí. To je součástí usměřovacího procesu. Ale opět musíme jednat koordinovaně a zejména v tomto případě to bude paní Mogherini, kdo bude mít v tomto vedoucí úlohu. To neznamená, že bych chtěl odkladat nějakou zodpovědnost, ale mohu vás ujistit, že to bude příklad, pokud ne první příklad naší první spolupráce, kterou budeme v budoucnosti mezi sebou mít. Děkuji vám, pane předsedo. Tady jsem. Svoboda tisku je nutná podmínka pro vyjednávání o přistoupení. Už byla citována, ale já jako bývalý novinář musím říci, že ne vždy je, eh, je dána. A přitom pro demokracii je tato svoboda zásadní. V Turecku nebo v, na balkánských zemích jsou uh, omezovány svobody tisku i svoboda projevu na informace nezávislých médií. Uh, jsou to podle vás také zásadní podmínky pro vyjednávání o přistoupení? Vy jste hovořil o tom a také se vás na to již ptali, eh, ale neodpověděl jste úplně jasně, byl jste spíš, eh, vaše odpověď byla spíš vágní. Eh, co chcete říci konkrétního? Jak, co chcete použít? Jaké páky, abyste prosadil svobodu tisku? Já se já se domnívám, že jsme se z toho poučili a eh, vzhledem k kapitolám, které se tím zabývají, eh, tak, tak budou otevřeny mm, jako první, kde jde o právní stát, eh, svobodu projevu, transparentnost justice. A dokud, to jsme se tady z toho jsme se poučili, ty, tuto metodiku již uplatňujeme v případě Černé hory a Srbska. Tyto kapitoly tedy budou pak eh, uzavřeny jako poslední. To znamená, že se neustále budeme k tomu vracet. Ta jednání budou, eh, no, jsou jednání vlastně o cíle. Máme dva cíle. Jeden cíl je logicky vstup a druhý je během těch jednání již dosáhnout nutných změn. A i zde to je na těch zemích samotných, jak rychle hmm, na ty jasné požadavky Evropské unie budou schopny reagovat. A na tom závisí, jak rychle nakonec se stanou členy Evropské unie. A já se domnívám, když se v ní podívám na aspirace a ambice těchto zemí a jejich občanů, tak mají zájem o co nejrychlejší vstup a proto se domnívám, že to je nejsilnější nátlakový prostředek, jaký máme. Děkuji vám, pane komisaři. Bez ohledu Eh, na ujištění o našich eh, dobrých eh, úmyslech. Rusko se nadále pokračuje ve svém kurzu ve východní Evropě. To, že jsme pozastavili tento podepsání smlouvy, tak to není jeden jediný Eh, jeden jediný, jedna jediná ukázka toho, eh, jak ustupujeme. Čili to není dobré, chceme-li eh, přimět Rusku k určitému chování. A druhá věc, jak byste se, pane komisaři, postavil k Evropské občanské iniciativě Jeden z nás? Děkuji vám. Ich glaube, zunächst einmal ist es wichtig, ähm, se domnívám, že je důležité um, konstatovat, že um, suverenita jednotlivých zemích, jejich obyvatel, um, závisí na tom, nebo rozhodne o tom, jakou cestou budou chtít jít ve vztahu k Evropské unii. My máme naše zájmy, Ehm, co se eh, týče možných ehm, kandidátských zemích nebo mm, země v bezprostředním sousedství. A podle toho, jak, jaké je situace v těch zájmových eh, otázkách, tak mm, podle toho se přijímají opatření. Eh, okolnost, že kandidátské země už od nás dostávají ne nepodstatné finanční prostředky a mm, používají jak modernizaci, aby se přiblížili k Evropě. To je mm, v podstatě, to, to je atraktivní pobídka, eh, jak se mm, roz, suverénně rozhodovat sledem k, eh, směrem ke zbližování s Evropou. Eh, jednotlivé země, tedy tato opatření mají podporovat eh, jednotlivé země na jejich cestě do Evropy nebo blíže k Evropě v tom, že jim pomáháme eh, rozvíjet infrastrukturu, společnost, tak, aby se mohly stát partnery Evropské unie a jejich členských zemích. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, 2007 až 2013 e, bylo k dispozici asi 12 miliard euro. Byly stanoveny nějaké standardy u těch podpůrných opatření? Můžete Eh, prokázat, že byly použity, využity správně. Za rok 2000, na léta 2014 až 20 se počítá s 15,4 miliardami. Jsou tam sociální kvóty, jak by měla přeshraniční spolupráce na vnějších hranicích konkrétně fungovat. Zostřujete kontroly um, užívání těchto prostředků, v Dubnu bude mm, podepsána Jumerská eh, delegace KMP. Jak budete eh, Mm, implementovat nové požadavky a e, dostanou se ty peníze z ENI přímo k konkrétním občanům, vytvoří pracovní místa, nabídnou perspektivy, e, bezpečnost pro rodiny a e, do jaké míry také sdílejí vaše vize. Děkuji. Pane poslanče, když bych mohl začít od konce, tak již jsem mm, poukazoval na to, že všechny naše, naši sousedé na východě i na jihu, že ti mladí eh, v těchto zemí mají možnost se účastnit programu Erasmus a to eh, se využívá ve všech zemích. To je dobře. Naše akce, naše opatření, které, o kterých jsem právě mluvil, tak mm, pomocí nich se snažíme ekonomickou situaci v jednotlivých zemích zlepšit v našem vlastním zájmu a tím se také vytváří pracovní místa. A bylo by lepší říci, že politika vytváří tedy, mm, mm, tedy ne, že politika vytváří přímo pracovní místa, ale pomocí rámcových programů, podmínek. A mm, samozřejmě konkrétní akce a iniciativy eh, tam, kde se, které se týkají občanské společnosti. Musíme působit na to, aby vznikaly příslušné eh, projekty, které by podporovaly ekonomiku, která nakonec eh, vytváří pracovní místa nebo zachovává ty staré. Takže to bylo k první části vaší otázce, tedy mm, kontrola. Kontrola využívání prostředků probíhá. Mm, budete mít eh, to potěšení se jednou roce, nevím, zda vy osobně nebo vaši kolegové z frakce, se tedy zabývat celým tím eh, udělováním absolutoria eh, nejrůznější instituce Evropské unie jednou ročně jsou intenzivně mm, kontrolovány účetním dvorem, pak účetní dvůr vydá zprávu, která obsahuje i Ehm, oblast ehm, rozšíření a pomoci ehm, zemím sousedství. Hmm. Je to těsně tedy v té, nad tou oblastí, která je zelená, což ten výsledek, což není eh, úplně uspokojivé, ale v pod, znamená to v pod, to, že v podstatě eh, zásadně jsou ty prostředky správně využívány. A Mm, programování v jednotlivých zemích závisí do značné míry také, také tedy souvisí s tím, jak, jaké jsou výsledky našeho strategického dialogu a střednědobé revize. Takže já se ještě těším na vaše vstupy, které by nám měly mm, poskytnout nějaké klíče k tomu, jak by to programování mělo vypadat. Ehm, regionální politika eh, hodně pracuje s kondicionalitami a podobně a eh, tím to bude eh, ovlivněno. Děkuji, pane předsedo. Já se chci vrátit k Ukrajině a těm penězům. Jak víme, tak Ukrajina dostává finanční podporu ve výši minimálně 11 miliard euro v nadcházejících letech z evropského rozpočtu a EU platí také mezinárodní finanční instituce. Já se chci zeptat, jak vy a EU zajistíte, aby finanční podpora Ukrajiny byla využívána podle principu eh, řádné zprávy a auditoři nemuseli k tomu mít nějaké připomínky. Děkuji. To nemohu garantovat, ale chci vás ještě jednou ujistit, že samozřejmě máte pravdu, 11,7 miliard je na několik let. Není to, nejs, jsou to jenom evropské organizace, ale například i Světová banka, takže to je směs různých finančních zdrojů. A každý z těchto dárců má své nástroje, jak kontrolovat, tedy jak jejich příspěvek je využit a implementován. Totež platí i pro prostředky, které se vynakládají z evropského rozpočtu. Tady máme své nástroje a evropské peníze eh, v sousedství se obvykle vynakládají přímo přes delegace, které spolupracují s organizacemi, institucemi. Často jsou také také jdou přes mezinárodní organizace, že jsou to mm, již osvědčené postupy implementace, co se týče například rekonstrukce východní Ukrajiny, která bude novou výzvou, tak to bychom museli zvážit, jak by se to organizovalo. Mhm, Nečos. Děkuji. Pane Hán, vy máte historickou úlohu, strategickou odpovědnost. Nikdy v minulosti nebylo evropské sousedství tak nestabilní a tak rychle se měnilo. Evropská komise a komisař File odvedli vynikající práci, že vlastně východní partnerství se z nápadu dospěl ke konkrétním výsledku, například ve formě dohod o volném obchodu. Eh, co byste Eh, tedy považoval za úspěch, eh, abyste dosáhl během svého mandátu, aby pokročil východní partnerství. Druhý bod, stávající vztahy s Ruskem. Eh, vztahy mezi Západem a Ruskem jsou velmi složité a poněkud ledové. Ruská elita je uzamčena v Kremlu. Jak odemknete občanskou společnost Ruské federace? a urychlíte eh, lepší spolupráci s běžnými občany. Co se týče té první eh, otázky, mm, příprava v oblasti rozšiřování kandidátských zemí způsobem, který eh, mm, možná umožní, abych krátce po mém odchodu z funkce umožnil jejich eh, eh, brzký vstup, to bych považoval za úspěch. Ale již deblokování v tuto chvíli neexistujících jednání by eh, již to by bylo velkým krokem před, co se týče akcí, možná by to byl malý krok, ale malý krok Eh, může být také velkým krokem pro lidstvo, takže možná tento drobný krok by byl velkým skokem pro region a eh, danou zemi. Pokud se nám něco podaří v Bílé Jugoslavské republice Makedonie, pokud se nám něco podaří v Bosně, eh, Hercegovině, Srbsku, Kosovu, již to by bylo významné, nebo Turecko, to je již měřitelné. Rusko. E, zase domnívám se, že důležité je zůstat v kontaktu. Ehm, ponechat kanály vzájemné výměny otevřené a musíme prokázat náš, našim, ukázat našim ruským kolegům, že politika sousedství, jak jsem řekl ve svém úvodním prohlášení, by neměla být vnímána jako hrozba pro Rusko. My musíme eh, pochopit, že by to mělo být eh, v náš vzájemný prospěch, kdybychom byli schopni zlepšit naše vztahy. To by měly být vztahy založeny na důvěře a nikoli na negativních dojmech a negativních pocitech. Myslím, že mohu e, přispět tomu a pokud ano, tak udělám vše, co bude v mých silách. Děkuji. E, gracias. E, Děkuji vám. spouště na oázu, to je zajímavá cesta. A co se Turecka týče, vidíme, že vyjednávání zatím nevedlo nikam, vyjednávání je dlouhé, ale nebyla uzavřena jediná kapitola. Podle vás Turecko je skutečně kandidátem na členství v EU? Vyžádáte to zásadní, tedy aby se došlo k uzavření konkrétní kapitoly v tomto případě. Co se týče našich vztahů s Tureckem, myslíte si, že eh, když se Turecko reorientuje eh, směrem například na Blízký střední východ nebo k Rusku, mohlo by to změnit pozice vyjednávání z naší strany? Já jsem pragmatik. Turecko je pro nás důležitý partner a z hlediska Turecka. My jsme absolutně nejdůležitější partner také pro ně. Je tam, my máme nějakých 120 miliard eur eh, ročně eh, obchodní výměna, tři čtvrtiny zahraničních investic v Turecku také pochází z Evropské unie. Čili Turecko jistě má zájem na uspořádaných, stabilních vztazích s Evropskou unii. Naopak my máme vyjednávací rámec s otevřeným koncem, eh, s možností budoucího členství. Takto se dohodla rada, to je pro mě závazné a já budu eh, se tímto řídit. Já se, si vzpomínám eh, jako svého času eh, minister pro rozvoj a vědu v Rakousku si vzpomínám, že první uzavřenou kapitolou byla právě věda s Tureckem, ale to už je mnoho let. Důležité tady je, aby ty rozhovory pokračovaly ale jak už několikrát zaznělo, zajištění základních práv ve společnosti jako ta turecká je pro nás jako Evropany velmi důležité. I respecto al ruso-turco? A co se týče uh, rusko-turecké osy? Mr. Commissioner designate. Uh, pane eh, komis, uh, kandidáte na komisaři, uh, Pan Juncker napsal, že e, potřebujeme pět let stabilizace ohledně e, rozšíření. To není dobré politické e, sdělení, protože tím se omezuje vaše portfolio jen na vyjednávání. Pane Hane, v tuto chvíli to, ta, ty problémy jsou důležitější než politická sdělení. Je to velký nesouhlas ohledně západo-balkánských zemí, které jsou geograficky v rámci Evropy a e, také sousedí s členskými státy. Tyto, těchto šest západobalkánských zemí spolu úzce e, sousedí a, e, a jsou propojeny více než jiné dříve. Co navrhujete? Koordinované úsilí e, v procesu přidružení a přistoupení západního Balkánu? třeba, že musíme vyjednávat individuálně, tak myslím, že proto, abychom dosáhli nezbytného pokroku v tomto regionu, myslím, že můžeme budovat i na mé zkušenosti komisaře pro regionální politiku. Získali jsme zkušenosti eh, ohledně makroregionální strategií. A už je to takzvaná Dunajská strategie, blížíme se dokončení další jadrsko-jonské strategie. Kandidátské či země, které eh, mohou být kandidáty, se mohou tohoto účastnit. Jedním z mých cílů bude, aby se zlepšila spolupráce v regionu nejen s jinými zeměmi, ale také v rámci daného eh, regionu, protože hranice se nezastavují na tedy hranicích eh, člen, členských států. Například tu jsou hranice s Chorvatskem, s Bulharskem, Rumunskem, Řeckem. A celý eh, Balkán musíme vidět pohromadě a přemýšlet o tom, jak tento region rozvíjet. To je důležité a nepochybně tímto můžeme situaci zlepšit. Děkuji vám, pane předsedo. Pane Hane, Evropská unie si vždy přeje zlepšovat situaci s lidskými právy a demokracií. Nyní však vidíme že dochází k rozpadu státu, dochází ke krizi na východě, ke krizi v Líbii, v dalších státech. Vidíme, že Středomoří se stalo hřbitovem pod eh, pohým počerým nebem. A Ehm, nerespektuje se lidské, lidská práva, neaplikuje se charta OSN. My eh, žádáme o to, protože vy budete také spolupracovat s paní Mogherini, eh, abyste nám řekl, jaké iniciativy chcete přijmout a jak chcete dosáhnout toho, aby Izrael, což je okupující stát, aby opustil okupovaná území. Zkoumáte možnosti použití článku 2 případě asociačních eh, dohod, tam, kde se nerespektují lidská práva. Evropská unie eh, v otázce eh, Maroka, tady myslím, narážíte na západní Saharu. Eh, myslím, že o tom bylo rozhodnuto a já k tomu celkem nemám co dodat. A pokud se, jde, eh, pokud se jedná o západní Saharu a lidská práva, tak tam mají mandát Spojené, stát, spojené národy. My jako Evropská unie samozřejmě podporujeme, doprovázíme, ale nemá smysl když v jedné kuchyni bude mnoho kuchařů, prostě ti, kteří to mají na starosti, tak ti to budou realizovat. Pokud samozřejmě od nás bude žádán nějaký příspěvek situaci, nebudeme váhat a dáme ho. Kyrie Bitrobe, se Děkuji. Vítám vás tedy, pane kandidáte na komisaře. Vy určitě víte, že my a všichni evropští občané, všichni evropané můžeme cestovat po celé EU. Jen e, zločinci by tak e, nemohli dělat, nicméně je tu jeden region v rámci EU, kde ani pan Juncker, ani eh, vy tam nemůžete, ani já tam nemůžeme jet, protože tomu brání turecká eh, armáda a mám na mysli konkrétní region. Takže pokud budete chtít jet do tohoto regionu či města, eh, dal byste tím nový impuls k dalšímu postupu v tomto regionu. Myslím, že Toto by bylo ve prospěch celé Evropy i Turecka, protože pokud se otevře cesta řešení a otevře se cesto i pro Turecko, mnoho států se přestanou skrývat za problémem Kypru ohledně přistoupení. Ano, vy jste to vlastně tou eh, předposlední větou už eh, de facto eh, rozseknul. Ano, existují různá opatření a tak dále, a výsledek je ten, že rozhovory jsou zablokované. Já tady eh, v diplomacii jsem poměrně eh, nový a také mám ale rád výsledky. Samozřejmě, že je třeba se bavit s experty, ale je třeba se nebát taky novátorských řešení ale já tedy beru na vědomí, co jste řekl, budu to pamatovat. Děkuji, pane Přesaro. Pane Hanech, chci vám poděkovat za jasně vyslovený závazek ohledně nutných potřeb e, změny v naší politice sousedství. Eh, hovoříte o potvrzení principu kondicionality a společného Eh, společné zodpovědnosti a přijetí eh, podmínek eh, za poslední to jsme viděli, že tyto státy se dostávají mm, do, do rivality mezi Evropskou unii a Ruska. A je tu tedy tato alternativa EU nebo Rusko. A toto přináší veliké ekonomické a politické riziko pro nás všechny. Eh, dochází ke konfliktům ve eh, společnosti a co vy chcete udělat, abyste přerušil tuto spirálu konfrontace v jednotlivých oblastech a co konkrétně chcete změnit eh, v politice sousedství. A jel byste do Kišiněva a Kijeva diskutovat s vládami, s občanskou společností, které jasně vyjádřily pra, eh, svoje přání se stát členy EU do roku 2020. Eh, já tedy pokud budu moci, tak eh, já bych za všechny ty země, o které jde, tak já bych se pokusil tedy ze všechny to země navštívit a Moldávie, Kišiněv, to je samozřejmě priorita vzhledem k listopadovým volbám. A je to skutečně věc těchto jednotlivých zemí a jejich obyvatel, jak do budoucna se chtějí věci postavit, jaký bude jejich vztah k Evropské unii. Tam jsou různé možnosti, už se některé dokonce rýsují, rýsují se první řešení, ale nedalo by se tvrdit, že Evropská unie zde provozuje jakýsi expazionistický kurz. Ne, nám jde o to, abychom se sousedy udržovali přiměřené vztahy, abychom podpořili ty, kteří chtějí s Evropskou unii mít také užší vztahy, ale samozřejmě ať si o tom rozhodnou sami. To je podle mě důležité a já doufám, že také z ruské strany bude ochota to vidět takto. Pochopit, že my v žádném případě nechceme jít do konfrontace, ale že je v obecném zájmu, také v ruském zájmu to, aby v tomto regionu eh, vládlo blahobyt, svobody, demokratické, demokratická práva, eh, spokojenost a štěstí. To de facto jsou eh, předpoklady pro to, aby ti lidé zde fungovali účinně a Eh, aby pracovali na vlastním eh, blahobytu. Já doufám, že to pochopíme, že na konci se obejdeme bez sankcí, ale když na to přijde, tak je také musíme přijmout, protože prostě není možné, aby určité porušení teritoriální suverenity eh, bylo prostě jen tak schvalováno, třeba mlčky. Prostě my doufáme, že se dostaneme do situace, kdy se obejdeme bez sankcí. Pane Háne, situace na východě Ukrajiny v současné době eh, není spojená pouze s nadějemi, ale také s obavami. A vy byste mohl být jako komisář pro sousedství eh, konfrontován s dalším zamrzlým konfliktem, jako je v Podněstří, Abcházii nebo Jižní Osety. Jak eh, se k tomu stavíte? Eh, jak se stavíte k pokračování sankcí? Hovořil jste také o obnově. A jaké jsou tady vlastně rámcové podmínky? Druhá otázka. Boj proti korupci a Eh, právní stát na Ukrajině, myslím, že to byla ta hlavní přání na Euromajdanu. Jaké jsou zkušenosti z jiných eh, zemí z té transformace? Jak můžeme eh, vlastně působit účinněji na Ukrajině v duchu těchto přání místních lidí? No, na otázce, nebo v otázce východní Ukrajiny je situace poměrně jasná. Jde o zachování územní celistvosti Ukrajiny. Tady eh, byly předloženy určité návrhy také ze strany prezidenta Porošenka. Eh, existují také jednání z Minska Myslím, že celkově jsme na dobré cestě, která je sice stále ještě křehká, poněvadž třeba ono příměří je neustále porušováno. Já tedy eh, eh, dokonce eh, věřím, že to zavedení toho koridoru 30-kilometrového může vést k dlouhodobějšímu a trvalejšímu uklidnění, ale pro nás jako Evropany eh, tady neexistuje žádné mezilehlé řešení. Prostě pokud tady nebude obnovená územní celistvost, není kam ustupovat Rusku. Já tady eh, doufám, že eh, se prosadí pohled, že Evropa není žádnou hrozbou, právě naopak. A také eh, poslední eh, prohlášení prezidenta Porošenka, že by si přál přibližovat Ukrajinu Evropské unii a s tímto cílem eh, před očima bych chtěl provádět také reformy, nějakých já nevím, možná 40, 50, 60 reform. Já si myslím, že to je krok správným směrem. A už na jiném místě jsem řekl, že nejsilnější tlak, jaký my, co by Evropská unie můžeme vyvíjet, to spočívá v tom, že eh, pokud chce, pokud chtějí eh, lidé z našich okolních eh, zemí se přiblížit Evropské unii, pak je třeba splnit i určité podmínky. A to Eh, jsou vlastně i věci, které žádali lidé na Majdanu. To znamená nezávislé soudnictví, boj korupci, to je velké téma, transparentnost a tak dále. Děkuji, pane předsedo. Pane eh, komisaři, já bych tedy eh, navázala na pana kolegu Radoše. Eh, vy jste v dopise nám konstatoval spodvodně jako pan Juncker, že v příštích, příštích pěti letech se nechystá žádné rozšíření, a protože je třeba ještě strávit přijetí těch 13 členských zemí z poslední deseti letech. Mně to zní trošku nebezpečně, jako by to byla příprava na ukončení rozšiřování. A ptala bych se toto. Jak chcete zajistit to, aby naši občané v příštích pěti letech ten proces minulých deseti let strávili natolik, abychom mohli pokračovat eh, v rozšiřování, poněvadž zejména pokud se západního Balkánu týče, tento mírový proces musí pokračovat. A třeba kdyby Island projevil zájem o vstup, eh, který už je téměř kompatibilní, tak eh, museli by skutečně čekat další pět let? No tak eh, já myslím, že bychom asi počkali, až Island se sám vyjádří, i kdyby tedy změnili Eh, svoje eh, současné postavení, a tak oni mají stále ještě své problémy třeba se eh, zemědělstvím nebo třeba s rybolovem. Čili tady ještě pořád je o čem jednat. Tady to stravování, ten, ten pojem strávy, to, to možná je takový trošku příliš silný pojem. Ale chtěl bych říct toto, my, Evropané, jsme můžeme být hrdí, já to říkám jako člověk, který eh, strávil určitá leta také v obchodě, v biznisu. Jestliže eh, podnik by takto rychle rostl, eh, tak by se dalo očekávat, že s tím budou nějaké problémy. Před 20 lety nás bylo 12, dneska je nás 28 a to znamenalo také úplnou proměnu konstrukce Unie. Když bych to eh, promítl eh, do ekonomiky, tak eh, to v ekonomice by to určitě nebylo udržitelné, ale my jsme to zvládli, dali jsme to dohromady, tu a tam to zaskřípalo, ale v podstatě to funguje. To znamená, že tady to rozšiřování, které jsme zatím zvládli, tak na to bychom měli být hrdí, měli bychom být sebevědomí a e, měli bychom e, si říci, že v podstatě to e, budoucí rozšíření také zvládneme a možná nebudeme muset mluvit o trávení. Každopádně je eh, třeba, aby také v členských zemích, a to bude taky úkol eh, právě komisaře pro rozšiřování, abychom si neustále připomínali, že je naším společným zájmem to, aby Evropská unie dále rostla. Thanks, President. Uh, commission... Děkuji, pane předsedo. Pane kandidáte na komisaře, my se shodneme, že Evropské unie je docela ta soft power. Uh, Evropská unie může hrát velkou úlohu v ochraně občanské společnosti eh, ve svém sousedství. To je jasné. Vidíte nějakou větší eh, úlohu v zapojení občanské společnosti? Jak se díváte na to, jak jsme si doposud vedli a co ještě musíme vykonat, aby země v našem sousedství Eh, mohli lépe budovat eh, občanskou společnost. Například podívejme se na Egypt nebo na jiné státy. Jak vy se na to díváte? Jak to hodnotíte? Prosím, eh, také mluvte jasně a víc nahlas ohledně podpory takovýchto občanských organizací. Zejména co se jihu týče, je zapotřebí podívat se na to, jak vypadá situace jak skutečně do jaké míry skutečně existuje občanská společnost. Eh, jsou to určité obavy. V Egyptě jsme viděli zavádění nového zákona. A musíme zjistit, jaký je konečný dopad eh, tohoto zákona. Chtěl bych vás ujistit, že o tom já opravdu budu mluvit nahlas. A mluvím o tom nahlas, to je otázka občanské společnosti, která je nezbytná eh, ta je zapotřebí, aby eh, byla zaručena základní práva. Pokud chcete barevnou eh, občanskou společnost, potřebujete ji k tomu, abyste měli demokracii. A to proto, aby byla diferencovaná taky tato občanská společnost právě proto my alokujeme určité rozpočtové prostředky právě na rozvoj občanské společnosti. Ale musím také poznamenat, že musíme hodnotit a kontrolovat, jak toto doposud fungovalo a kde se můžeme zlepšit kde můžeme zlepšit alokaci a vynakládání prostředků na civilní, na občanskou společnost, tak, abychom dosáhli udržitelného pokroku to si myslím, že je e, odpověď na to, co mě žádal pan Juncker ohledně přetvoření, přeformování politiky sousedství. Děkuji vám, pane předsedo. Chci se zeptat na Ukrajinu. Osobně chcete, aby Ukrajina se stala plnoprávným členem EU, anebo nám chcete říct, že jste na to nepomyslel a přinesete nám jinou odpověď. Tato slyšení jsou zaměřena na to, abyste řekl nejen, jak vypadá stanovisko komise, ale i vaše osobní stanovisko. A v těch předchozích poznámkách, které jste přednesl, mám pocit, že jste litoval dočasného spoždění realizace dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou. Je tento dojem správný nebo nikoli? A potom v kontextu té poslední otázky, nebo přeposlední otázky ohledně zemí přistupujících k EU. Přijímáte to, že e, bohaté státy nechtějí přistoupit, například Norsko nebo Švýcarsko, ale jsou to velice e, chudé e, státy, které by odváděly spoustu peněz daňových poplatníků. Přijímáte tyto věci? Thank you we can share our <laughs> maybe we can change eh, možná si můžeme vyměnit eh, místa i ještě jednou ohledně Ukrajiny. Jsem eh, poměrně pragmatický člověk. Každý vidí. Někteří dokonce z nás byli na Majdanu. Máme jasnou představu o tom, že je tu jasné přání většiny ukrajinských obyvatel, eh, které bylo také vyjádřeno v posledních volbách, přiblížit se k EU. To je třeba mít eh, na paměti a podporovat. A pro tuto chvíli mm, o tom těžko můžeme říct víc. Ještě jednou bych chtěl eh, podotknout, že to bylo poměrně realistický přístup eh, pana prezidenta Porošenka eh, s tím, že kdyby zde byl úmysl připojit se k EU, tak by to vyžadovalo spoustu nutných reform. A on navrhoval, aby v následujících pěti, šesti letech do roku 2020, eh, že musí proběhnout spousta eh, eh, reform, které by měly být základem pro eh, takovouto žádost, ale zatím jsme od toho ještě hodně daleko, nejen časově, ale i obsahově. A na druhé straně také mm, je to jasné přání ukrajinských obyvatel, ukrajinského národa přiblížit se EU a to bychom odmítat neměli. Já si myslím, že eh, nikdo nebyl úplně eh, rád, že došlo eh, k, k tomu zpomalení, ale nakonec to bylo opatření, které vedlo ke klidu zbraní. A mm, v našem společném zájmu by mělo mít předejít tomu, aby umírali lidé. Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, jak bylo připomenuto, ukrajinská krize jakoby obrátila pozornost institucí EU téměř výhradně na východní partnerství, východní sousedství. Ale e, Zatímco se hledí směrem k Rusku, zapomíná se na jižní sousedství po e, arabském jaře a zdá se, že ty naděje nyní vyprchaly. Na druhé straně se tam objevila obrovská krize, eh, kde v Libii například, libický případ, se rozpadl stát a mm, Evropská unie nebyla příliš daleko zraká v této souvislosti. Reagujeme sice na naléhavé situace, ale chtělo by to eh, chtěli bychom proaktivní eh, iniciativu. Ano, na východě je zásadní krize, ale od roku 2014 eh, přes 2 eh, eh, tisíce uprchlíků zemřelo na cestě do EU. Jak chcete nově nastavit dimenze politiky sousedství? Co chcete použít jako nástroje, aby EU pokaždé nemusela hledat nějaké naléhavé řešení, když krize už mezi tím vypukne? Já bych vás rád ujistil, že my, my skutečně se zabýváme také jihem a navzdory tomu, že z jara se stal podzem. My máme jenom tedy jaksi určitý té množství personálu a já nemůžu za to, že eh, veřejný, veřejný, tedy zájem veřejnosti se eh, zabývá spíše východem. Interně ovšem mohu říci, že <clears throat> díky eh, personálnímu vybavení a dalším alokacím, které tady máme a já musím říci, že při všech těch potížích na jihu Máme i pozitivní příklady, třeba Tunisko, Maroko, Jordánsko. Eh, určitě ještě nejsme hotoví, ale vývoj ukazuje, že je možné dospět k pozitivním výsledkům, eh, jenom je zapotřebí určité tvrdošínosti. Samozřejmě jsou jiné příklady jako Libie a tady skutečně z toho nás bolí hlava ale ještě jedno vás mohu ujistit, že ze strany komise počínaje mnou a e, také jaksi dalšími e, a, a další v komisi, tak věnujeme jižnímu sousedství pozornost. Godātais komisārkungs. Godātais komisārkungs. Vienota Eiropas Savienības e, ārpolitikas un sám. Hmm, pane komisaři, jednotná Evropská unie a e, jednotná zahraniční politika um, s zavázením sankcí uh, dopadla rozdílným způsobem na um, evropské státy. Um, solidarita uh, by znamenalo také společný přístup k ekonomickým dopadům. S, um, ohledem na vaše portfolio, které byste měl zastávat, se chci zeptat, budete přijímat opatření, abyste negativní ekonomické důsledky eh, východu, eh, evropských, východních zemích Evropské unie, ehm, a nebo máte nové nástroje, jak pomoci těmto eh, zemím EU, aby překonali své ekonomické problémy to není nebo nebude, pokud mě potvrdíte, moje přímá odpovědnost, ale už jsme o tomto tématu v stávajícím kolegiu projednávali s um, příslišnými No, podporou v oblasti zemědělství někde byla zastavena, protože tam bylo příliš mnoho žádostí, které nemohly být úplně dohledány, ale domnívám se, že když budeme mít, um, jak si máme k tomu mm, zaujmout udržitelný přístup, tak musíme tuto otázku řešit, ale bude to otázka pro celou komisi a v důsledku mm, a také toho také členských zemí, kteří se, které se tímto tématem budou muset zabývat. I have health. Eh, Pane komisaři, když jsem sem eh, letěl, tak jsem slyšel na letišti, že eh, brána bude zavřena za tři minuty. Pokud řekneme Putinovi, že budeme akceptovat Ukrajinu za tři roky, není to jasný signál, že skutečně budeme schopni integrovat Ukrajinu za tři roky. Co se týče Turecka, jak dlouho eh, mohou ještě ťukat na dveře? Jak dlouho je budeme ještě ponižovat? Buď je přijmeme nebo ne. Eh, eh, Rus, Rusko, Ruskové velice rádi naslouchají tomto, těmto řečem. A poslední otázka není na čase říci Lukašenkovi, aby zavedl demokracii v Bělorusku. Pokud ne, tak 70 Bělorusku s drobnou pomocí e, Moskvy budou hlasovat pro vstup do Ruské federace a eh, ruská armáda bude na polských hranicích. Ja, also in der, äh, ich äh, bin in der a mm, nejsem tedy eh, v politice s tím, co, kdyby, jak, ale mm, konkrétními údaji a fakty a základem je vždy eh, s lidma diskutovat. Já jsem jaksi členem, pol, nebo vždy zastávám toho, že sklenice eh, není poloprázdná, ale plná, že problém bychom měli řešit a nevytvářet nové. Um, upřímně řečeno, Evropská unie má sílu a nemusíme se před někým skovávat a nakonec se nám bude eh, se zesměšní někdo jiný a nikoli Evropská unie. Eh, paldies priekšsēdētāji kungs, eh, godātais komisāra kandidāta kungs. Es tomēr ļoti jūs lūdzu, lai mēs sadzīvotu. Já vás prosím o konkrétní odpověď na to, zda eh, kdy Gruzie nebo Gruzii mohou eh, nabídnuty příslušné kroky um, přiblížení. Lotyšsko má podobné zkušenosti. V Gruzii probíhá mnoho reform, ale Mm, chybí tam jasná vize budoucnosti. Já jsem nedávno byl v Gruzii a setkal jsem se s mnoha lidmi, s prezidentem, s opozicí. Skutečně mm, přání eh, Gruzie mít jasné odpovědi na tuto perspektivu, i když je ta perspektiva pro Gruzii trošku vzdálená. Mě by zajímala vaše tedy osob, vaš osobní názor. Nemusíte mluvit jménem eh, komise, já se nemohu úplně oddělit od eh, komise, ani nechci. Gruzijské eh, obyvatelstvo jasně vyjádřilo svůj názor. My jsme tedy uzavřeli odpovídající dohodu, ale i tam, když tam jedete, tak jasně vidíte, že tam ještě hodně práce. Hmm, eh, nezávislá, například s ohledem na nezávislou justici, tam je, ještě budou témata, kde se kriticky budeme muset bavit. A jde o to, že chceme zajistit vývoj, aby Um, všichni, k všem bylo přistupováno korektně a transparentně, aby ta napětí ve společnosti, které tam teď jsou, se postupně odbourávala, protože i to je mm, podstatné momentum, abychom Gruzi přiblížili k Evropské unii a i tady platí, že jsme podnikli příslušné kroky s asociační dohodou FTA a nyní to musí uvést v život, z toho eh, bude plynout pozitivní vývoj a já doufám, že postupně to povede k dalším krokům. Děkuji. Ehm, děkuji, pane předsedo. Pane designovaný eh, komisaři, já mám tuto otázku. Um, v Moldavské republice je velk, jsou mezi obyvatelstvem velké naděje, a, eh, které vyplývají z toho, že sledují toto hearing eh, online. Budu mluvit jazykem. Eh, Moldavsko má, ponechalo jaksi v úřadu vládu, která podporuje reformy a Ehm, země doufá, že bude získá kandidátský status ehm, po splnění podmínek a může doufat v budoucí vstup do EU. Mám ještě krátkou otázku. Domníváte se, že strategie pro Černé moře vzhledem k své inkluzivní povaze by mohlo být ehm, prostřednictvím, jak řešit bezpečnostní otázky v regionu? Děkuji. To poslední je jistě e, nutné doplňkové opatření, také se o tom bude diskutovat. My jsme tady s, e, vysokým před, e, tedy s vysokou představitelkou budeme pracovat na tomto tématu. I pro Moldavsko platí to tež, co pro ostatní země tam, kde se obyvatelstvo jasně vyjádří, že si přeje přibližování k Evropské unii, tak Myslím, že to musíme podpořit. A máme k tomu důležitá opatření. Moldavsko je první země s bezvízovým režimem. Je, to jsou všechno opatření, která jdou správným směrem. A ani Řím se nepostavil za den a to platí i pro přibližování eh, zemí v Evropě k Evropské unii. Musí eh, se dělat krok za krokem, udržitelně, důsledně, především v zemi samotné. Domnívám, doufám, že volby z 30.11. vyšlou jasný signál, že dosavadní cesta bude pokračovat Eh, pokud tento signál bude eh, jednoznačný, tak by to nemělo, my bychom neměli selhat v tom, abychom dále eh, podporovali a doprovázeli je na této cestě. Pane Hán, poslední otázka za moji frakci. Ještě k těm bodům, kde jsem vám nerozuměl. Za prvé, co to znamená reshaping, znovu utváření politiky sousedství? Uh, co bude jak, jak, jak bude vypadat přístup po třech letech v politice sousedství. Za druhé, to, co jste popsal, co mm, předseda Jenkr popsal, možná nebylo míněno tak jak eh, se to dostalo k uším eh, různých osob v západním Balkánu, že eh, co, jaká bude další jednání, co se zeměmi, s kterými se ještě vůbec nejedná, například Albánie, která by chtěla co nejdříve začít vyjednávat. A Kosovo, kde ještě není vízová úprava, která už tam měla dávno být. Dále spolupráce s vysokým um, s takovou představitelkou, to bych chtěl trošku konkrétněji. My víme, že jste silný komisář, nepozorovatel a co se týče Středomoří a Kypru například. Děkuji vám. Já se domnívám, že je důležité jasně říci, že Eh, co doposud dělal Štefan File, eh, si zaslouží uznání a nebylo právě, není snadné mm, dosáhnout tady dalšího pokroku. My víme, že eh, intenzivně, jak intenzivně pracuje, s hodiny jsem s ním strávil, kdy mi vyprávěl, že se právě vrátil z Albánie a Eh, seděli jsme u něho nebo u mě, kafe není dobré ani tam, ani tam, takže to je jedno. Ale ta práce je mm, pořád, která eh, musí pokračovat dál. Eh, musíme se na to podívat a mm, zamyslet nad tím, kam, kam, jak mm, to dál bude pokračovat byl návrh pana Junkra, aby eh, regionální politika měla konkrétní projekty, které by byly přes eh, hranice regionu, tak toto by eh, mělo být jaksi silněji podporováno i s orientacím na výsledky v regionální politice. I to můžeme předat na, nebo přenést do západního Balkánu. I s tím, že mm, s tou možností pozdějšího vstupu. Co se týče toho reshaping, toho znovu utváření, eh, ehm, co se týče rozšiřování a sousedství, tam platí to samé. Mnohé je dosáhnout konkrétními projekty. Když myslím na ten jich, tak tam je mnoho eh, možných konkrétních opatření, které můžou zlepšit situaci na místě. A tam vidím spolupráci s paní Mogherini. To je ta, ta souhra mezi politickými koncepty a podporou konkrétními akcemi. To musí jít ruku v ruce. Včera eh, proběhlo první jednání v tomto směru, musí se to ještě dále eh, zdokonalit, ale jde to tím směrem, že nástroje eh, jsou podřízeny politickým cílům a vývoji, na vývoji politiky s, musíme spolupracovat, my musíme být nositeli. Ti všichni, kteří uvažují o jiných konstrukcích, si měli připomenout, že každý komisař má hlasovací právo v kolegiu a tak toto vyjadřuje. Proto všichni musí spolupracovat uh, a v oblasti relax samozřejmě konkrétními úkoly mm, mezinárodní politiku, tedy utvářet a politiku sousedství spolu utvářet. Albánie, eh, jak bylo řečeno, tak tam eh, bude ta zpráva, screeningová zpráva a já doufám, že rada pak z toho vyvodí nebo bude následovat našich, naše závěry, eh, že tam je pokrok. Kosovo, kolega už tady není, a e, tam jsou nějaké ještě technické otázky, které třeba uzavřít. A doufám, že s novou vládou se to podaří znovu rozjet. Děkuji vám, pane předsedo. Evropská unie, pane komisaři, na jedné straně má vážné sankce pro Rusko, na druhé straně hodně investovala do Turecka, ale i Turecko porušuje mezinárodní právo. Vojensky okupuje část Kypru. Víme, že provádí etnické čistky a na okupovaných územích se nerespektují ani náboženská, ani lidská práva. a není zde žádná známka zlepšení. Myslíte si, pane komisaři, že toto chování je konzistentní s chováním státu, který se vstoupit do EU? Přijímáte politiku dvojí, eh, dvojího měřítka? Jak chcete podporovat jeden z těch nejslabších států EU a bránit ho před agresivitou jednoho z jeho sousedů, který je ozbrojen? Wir haben das heute schon äh, oft diskutiert. Dneska eh, to už eh, několikrát zaznělo. Důležité je, aby se všichni zúčastnění sesedli. Já tedy znám situaci na Kupru velice dobře, eh, také ze spolupráce s předsednictvím. Vím, jak to vypadá na místě a také jsem eh, byl zaměstnán projekty na Kypru. Současná situace je nepřijatelná a je to také důvod, proč se nám nedaří v jednání eh, pokračovat dále. To je samozřejmě nepřijatelné ze strany evropských společenství a to znamená, že vyjednávání s Tureckem k tomuto tématu je jednou z významných priorit. Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, jste jedním ze sedmi, kteří pokračují v Evropské komisi a jenom s jiným portfoliem. Mě by zajímalo, ta zkušenost z regionální politiky, jaký můžete nebo jaký chcete využít v politice rozšiřování a politice sousedství. Můžeme očekávat nějaký větší nátlak na spolupráci třeba mezi regiony nebo samozprávami nebo nevládními organizacemi, nebo možná ještě větší možnosti využití externích finančních nástrojů EU. A ještě by mě zajímalo, jak se díváte na vazbu mezi politickými cíly a financováním těchto cílů prostřednictvím určitých eh, nástrojů, a to jak v politice rozšiřování, tak v politice sousedství tak já myslím, že ty zkušenosti, eh, zejména v oblasti eh, programování a plnění projektu, že skutečně je mohu využít, o tom tady už konec konců byla řeč. Eh, mě, to byl vlastně jeden z důvodů, proč mě také pan Juncker navrhl do tohoto úřadu. Pokud mě dáte mandát, eh, abych eh, se opřel do zcela konkrétních a viditelných projektů, eh, které budou podporovat rozvoj jednotlivých zemí, tak samozřejmě v těch kandidátských zemích, eh, budoucích kandidátských zemích a také v sousedství, tak to mě určitě bude zajímat, poněvadž jakožto pozorovatel eh, se mně nelíbilo, že my sice dáváme k dispozici nejvíce peněz, ale jde to přes eh, organizace zcela jiné, takže nakonec se ti lidé na místě vůbec nedozví, že jde o evropské peníze. Čili Eh, ta viditelnost evropských prostředků, o to mi jde, ta viditelnost musí být lepší. A to určitě je také příspěvek k dosahování a k dosažení našich politických cílů. Eh, Děkuji vám. Jsem eh, ráda, že vám bylo uděleno toto portfolium, pane Hane, protože eh, velká část našich cílů ve zahraniční politice souvisí právě s vašimi kompetencemi a také mne těší, že jste hovořil o jadersko-jonském koridoru. To je důležité pro náš region a souvisí s koridory TNT. Já vím, že to je těžké odhadnout rytmus nebo tempo budování tohoto koridoru ale stejně bych od vás chtěla slyšet nějaký předpoklad. Co se týče Bosny a Hercegoviny, řekli jste, že mm, že nemůžete hovořit o rychlosti, ale já bych chtěla vědět, jakou hodnotu se, při jaká hodnota se přikládá přistoupení eh, Bosny a Hercegoviny. A potom, co, mm, co byste řeklo o hodnotách týkající se eh, Ruska? A potom ohledně eh, Chorvatska bude se trvat na, těch, na osudu těch 1600 osobách, které zemřely za války a eh, také eh, bude se jednat o majetku, který zmizel za války. K tomu, čím jste za, zakončila svůj eh, proslov, tak to prostě k tomu nemám co dodat. To je prostě naše povinnost. A co se týče Bosny a Hercegoviny, no tak samozřejmě eh, zejména dopravní propojení, vy tam vlastně se vyznáte v té geografii více, takže tam se přímo vnucuje budování přiměřených eh, dopravních spojení. Bosna a Hercegovina je součástí Evropy a možná ve vzdálenější budoucnosti, možná bližší budoucnosti bude více než to. My musíme propojovat eh, lidi v doslovném smyslu a na základě toho bude možné dosávat daleko více. A proto k těm primárním úkolům na západním Balkánu pro mě patří to, že musíme přispět k tomu, aby se region rozvíjel a aby směřoval eh, k evropskému vstupu. Paní Otmanesku. Děkuji vám, pane předsedo. Pane, pane kandidáte na komisaře, především vám chci poblahopřát k mandátu a přeji vám v něm hodně štěstí. Chápu vaše argumenty a také um, slova pana Junkera, eh, že si přejete pokračovat v přípravě na přistoupení ale eh, nebude zde za tohoto mandátu rozhodnutí o dalším rozšíření. Co se týče eh, Moldavska, dosáhne svých eh, cílů v roce 2014. Sledujete přípravu na rozšíření o republiky Moldavské a Ráda bych věděla, zda za vašeho mandátu eh, souhlasíte s tím, že by Moldavsko bylo posunuto na vyšší úroveň a eh, pokud bude Moldavsko připraveno, aby s ním bylo zahájeno vyjednávání, nehledě na status, v něm se nachází Ukrajina a Gruzie. Že tedy zde nebude balíček tří států. A jak chcete naložit s takovýmto vývojem? Samozřejmě, paní poslankyně, ke každé zemi budeme přistupovat individuálně a to tím, že nejenom budeme akceptovat či neakceptovat, ale budeme je také podporovat. Ale ještě jednou musím říci, že další rozvoj je suverénním rozhodnutím eh, každé země zvlášť. A já si myslím, že 30. Eh, listopadu jasně rozhodne Moldávie o svém budoucím osudu. My eh, nemáme jako cíl stanoveno, že eh, každý příští vstup se může odehrát až za pět let nebo později, to ne. Ale jestliže se nová země stane členem EU, pak eh, musí být schopna od prvního dne držet krok se všemi ostatními. My víme, jaké jsme měli potíže s Rumunskem, ty absorční problémy u strukturních fondů a tak dále. Bylo by hezké, kdyby se toto už neopakovalo a to znamená, že je třeba se řádně připravit, solidně připravit, aby to fungovalo udržitelným způsobem. Blahopřeji vám, pane Hane, k vaší nominaci. Třeba, že v následujících pěti letech se neočekává další rozšíření. Nemohu vám nepoložit tuto otázku o rozšíření. Vzhledem k tomu, že zde již nebude motivace k přistoupení, jak můžete motivovat kandidátské země k tomu, aby pokračovali v reformách a aby plnili kritéria ohledně demokracie, právního státu, respektování základních práv? Ukrajina, Srbsko a Kosovo jsou třemi případy, ve kterých práva menšin nejsou zásadní. V maďarské, rumunské, srbské, valašské či jiné menšiny si přejí autonomii. Je třeba zajistit integraci těchto menšin a stabilitu. To jsou nezbytné předpoklady do přistoupení, k, eh, k přistoupení do EU. Co chcete učinit jako komisař k tomu, aby byla zaručena toto základní práva a práva národnostních menšin? Pane poslanče, toto je součást našeho vyjednávání s těmito zeměmi. A už v článku 2 Lisabonské smlouvy je stanoveno, že součástí základních práv je také ochrana menším. To je třeba respektovat. Zkušenost ukazuje, že respekt eh, právům menším je výrazným příspěvkem k fungování společnosti. A mně je líto, dokonce mě bolí, že musíme někoho k těmto věcem nutit, protože e, ten, ta ochrana menšin je významným příspěvkem k tomu, co má být, ale také k eh, prosperitě společnosti. Já doufám, že tento signál dosáhne uší všech a tam, kde ne, tam to musím ještě pomoci. A také prosím, eh, usišťuji vás, že pokud se týče našich eh, kandidátů na vstup do Unie, budeme v tom pokračovat, ale chceme, aby eh, každá země, která nově vstoupí do Unie, aby byla, řekněme, ne pouze formálním členem, ale členem naprosto stoprocentním. Je to konec konců eh, také v jejich vlastním zájmu. Každopádně eh, nesoustředte se na těch pět eh, let, eh, spíše na výsledky. A já věřím, že dospějeme mnohem dál a eh, že to bude k všeobecné spokojenosti a zejména ta horká půda v našem sousedství, že výrazně vychladne, to je alespoň můj osobní cíl a doufám, že to tak bude. Děkuji vám.